od doby 4. července zná za znovu obnovené. A srdečně vás všechny na prvním plenárním zasedání e, teď na podzim vítám. Zasedání však musíme zahájit e, smutnou zprávou. Náš kolega a přítel Lotar Bisky 13. srpna neočekávaně zemřel. Jeho smrt nás všechny hluboce zasáhla. Eh, našeho drahého kolegu a nadstranického kolegu jsme tak ztratili. Ztratili jsme zároveň eh, kompetentního politika, který sloužil jako eh, dlouholetý předseda GUE NGL a sjednocoval tak Německo a celou Evropu. Ztratili jsme drahého přítele, který s námi vždy loajálně, jako velmi vzdělaný člověk, s námi erudovaně diskutoval a vždy zůstane v našich vzpomínkách. Smrt Lotara Biskyho je vážná ztráta pro náš parlament a je to bolestivá ztráta pro jeho rodinu a přátele. S myšlenkami jsme u jeho blízkých. A na vzpomínku na Lotara Biskyho vás prosím o minutu ticha. Děkuji vám.